a e, bude rovněž zveřejněn v zápisu tohoto zasedání. Teď se dostáváme tedy k pořadu jednání. E, podle článku 137 e, jednacího řádu který vám byl rovněž dát dán k dispozici na základě porady s frakcemi, navrhuji parlamentu toto. Zprávu paní Wikström ohledně imunity Kornena Vadim Tudora zařadíme rovnou do hlasování. Dobrá. Tímto tedy máme pevně stanoven pořad jednání. Vážení kolegové, s politováním eh, upozorňuji na nejnovější vývon v Bahrajnu. Vystavu, eh, objevuje se tlak a zvyšuje se tlak v posledních dnech na lidskoprávní aktivisty. Jménem eh, Evropského parlamentu chci připomenout Bahrajnskému království, aby dbalo mezinárodních, mezinárodních lidských práv, eh, protože tato práva jsou morálně a mezinárodně a právně závazná pro všechny. Je potřeba vstoupit v dialog se všemi politickými stranami a, aktivita, a aktivisty v zemi, jak říká pan Azumi. Rovněž chci upozornit na toto. Rovněž v Egyptě se dis- eh, situace i nadále vyvíjí dosti e, dramatickým způsobem. Jeden rok po pádu diktátora Mubaraka jsou stále žurnalisté, blogeři, lidskoprávní aktivisté a spisovatele dále pod tlakem a trpí tím. Zejména je to Asma Mahfuz, Eh, to je jeden příklad za všechny, které můžeme v této věci jmenovat. My jako Evropský parlament vždy budeme stát na straně těch, ať už to je v našich sousedských zemích nebo v jiných regionech eh, světa, na straně těch, kteří se staví za pluralitní a za tolerantní společnost. Eh, chci ehm, upozornit například na případ doktora Manzugov v rovníkové Gvineji. Vážené dámy a vážení pánové, se smutkem dnes vzpomínáme na váženého kolegu poslance Evropského parlamentu Miguela de Sagadura Cabral Portaše, který nás navždy opustil 24. dubna